ty z vás, kteří se chcete účastnit této doby, prosím, posaďte se tady dole eh, v přední části sněmovny. První otázka na našem programu bude vlastně společná. Pan ministr by měl tedy odpovědět na tři otázky zároveň. Je to, to otázky pana Horáčka, pana Poslta a pana Kelama. Všechny tyto tři otázky se týkají eh, systému spravedlnosti a právního státu v Rusku. Mohu, pane ministře, tedy vám dát slovo, abyste zodpověděl první otázku. Jo. Ne. Okay. I know that Děkuji vám. Já vím, že můj přítel Milan Horáček je mužem, který se dlouhodobě zasazuje o sledování situace lidských práv v Rusku a e, já jsem rád, že tak činí, protože právě tohle tento orgán by měl dělat. Co se týče otázky na to konkrétní téma bych ho chtěl ujistit, že Rada plně sdílí obavy z vývoje eh, právního státu a demokracie v Rusku. Rada je toho názoru, že naše partnerství s Ruskem se musí opírat o uznání mezinárodního práva, demokratických zásad a lidských práv. A proto Rada bude i nadále vyvíjet tlak na Rusko tak, aby plně e, se držela povinností a závazků, k němž se přihlásila jako člen Rady Evropy, jako člen OECD a, a také v rámci PCA, to znamená dohody o partnerství a spolupráci s EU. Případy, které citujete vy a vaši kolegové, jsou velice znepokojivé a rada i nadále bude sledovat ten vývoj velice podrobně. Rada dává pravidelně Rusku najevo své objevy, obavy v rámci našeho dialogu, zejména v rámci konzultací o lidských právech, které byly zavedeny v březnu 2005. Činnost Ruska v této a jiných oblastech bude zohledněna při jednáních o nové dohodě s Ruskem. To je velice důležité. A také v dalších aspektech evropsko-ruských eh, vztahů. Eh, chceme, aby v nové dohodě o partnerství i spolupráci byla taková silná ustanovení o lidských právech. To je jedna z priorit Evropské unie bylo to, je to uvedeno i ve směrnici pro vyjednávání, tak jak ji schválila Rada v loňském roce. Strategické partnerství s Ruskem, o kterém někteří hovoří, musí být vybudováno na základě sdílených hodnot, jinak by vlastně nemělo e, smysl. EU potřebuje novou dohodu, ale potřebuje ji i Rusko. A je tedy klíčové, aby jednání a také text dohody samotné odrážely hodnoty, eh, které jsou nám tak drahé jako právní stát. Já osobně mohu přislíbit, že eh, bych chci, budu zdůrazňovat a chci zdůraznit, že je pro dosažení takových výsledků zcela nezbytná jednota EU. Děkuji, pane ministře. Já bych tedy u této společné otázky chtěla každému stazatelů dát eh, čas na obvyklých 30 vteřin eh, na doplňující otázky a potom by pan ministr zareagoval na ty tři doplňující otázky na jednou. Nejprve tedy pan Horáček. Ja, danke. Děkuji. Funguje to? Ano. Já mám určitý problém, protože v minulosti jsme se od rady dozvídali opakovaně to, že prioritou samozřejmě jsou vztahy k Rusku a tak dál, ale eh, v konkrétním souvislosti s problémem Chodorkovský, Lebeděv a paní Bachnina, eh, tam eh, nevidíme vůbec žádný pokrok. Pan Posolt? Já vás považuji za eh, zkušeného eh, aktivistu lidská práva a eh, já si vážím české kreativity, proto se ptám, můžete nám pomoci najít nové způsoby, jak tedy ty zajatce z Jukosu jak si trošku tam s něčím pohnout, čili být poněkud akční a za B, jak ta pra, otázka lidských práv může v praxi být posílena při vyjednávání s Ruskem než dosud. Děkuji, pan Kelem. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, za odpovědi. Souhlasíte s tím, že eh, pokud by eh, Rusko eh, tento problém s ruským ruské straně dal předložila velice Eh, silným způsobem, potrašila to za skandální, možná by naše vztahy e- ekonomické byly na lepším základě. Souhlasil byste s tím, že kdyby Chodorkovského případ měl spravedlivé a transparentní řešení, pak by eh, Evropská unie mohla očekávat, že Rusko bude plnit i své ekonomické závazky? Děkuji, pane ministře. Já si myslím, že poněvadž jsme Češi v předsednictví, tak určitě nemůžeme mlčet. Já jsem nemlčel, když jsme hovořili o eh, energetické bezpečnosti, nemlčel jsem Kolokovskému a dalším eh, případům. Asi víte, že v únoru se sejde trojka a předsednictví bude reprezentováno mistrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. V těchto případech Eh, na které se ptáte, jako je třeba paní Bakunina, Bakumina. Já si myslím, že my eh, samozřejmě budeme zvažovat kroky, ale jaké budeme mít výsledky, tak to hodně záleží na Rusku. My můžeme tady vytvořit určité prostředí, atmosféru, eh, vystupňovat tlak, ale reagovat bude Rusko. Otázka pana Hána.

paní místopředsedkyně. Já bych chtěl uvítat pana ministra tady v hemicyklu a uvítat také české předsednictví. A přál bych si, aby každý člen mohl říct si tohle. Mě opravdu šokoval tón některých otázek, které byly směrovány na premiéra. Jeden z našich kolegů, pan Dorosov, ho vyzval k tomu, aby stahl své poznámky o tom, že Lisabonská smlouva možná není až tak skvělá, jak si myslí pan Dorosov, což bylo poměrně urážlivé. Prosím, vaše otázka. Váš dotaz. Myslím si, že to bylo i urážlivé vůči eh, občanům v jeho vlastní zemi. Bohužel máte slovo kvůli tomu, abyste položil otázku. Děkuji a přecházíme tedy k další otázce, kterou máme na programu, kterou položila paní Harkin a týká se to liberalizace světového obchodu. chopila se toho i paní Mrs. McGuinness. Prosím, pane ministře. Víte, děkuji mnohokrát za tento konkrétní dotaz. Já pocházím ze země, která je velkým zastáncem svobodného obchodu. Je to základ našeho, naší ekonomiky. Zhruba 80% našeho HDP se tak či onak produkuje prostřednictvím činnosti spojené s obchodem. Takže můžete si být jistí, že Eh, naše předsednictví jde o to, aby Unie se zasazovala o vyvážené, ambiciozní a komplexní smlouvy v rámci kola o vyjednávání Douha eh, VTO. Na tom budeme pracovat. Co se týče ambice, kterou se na, naše předsednictví klade v souvislosti s liberalizací světového obchodu, pak předsednictví zcela jasně tady definovala svoji hlavní prioritu a to už v kontextu um, roku 18 měsíců francouzského, českého, švédského předsednictví a také ve svém pracovním programu který byl zveřejněn minulý týden a který byl tady dnes představen naším premiérem. Podle tohoto programu obchodní politika zůstává velmi důležitým eh, nástrojem pro řešení eh, možností a výzev a mm, pro to, aby bylo možné podporovat růst ekonomiky i pracovních příležitostí a prosperity pro občany Evropy. Jsme pro otevřenou eh, žádný systém světového obchodování, který by svědčil všem. Obchodní politika by měla také eh, přispět k ekologickým a klimatickým cílům Unie. Hlavně by to mělo podporovat rozšiřování eh, obchodu s ekologickými eh, typy zboží a službami. Předsednictví i nadále se zasazuje o to, aby se dosáhlo vyvážené komplexní dohody v rámci kola vyjednávání v Doha. Navíc moje země si vytýčila tři prioritní oblasti pro předsednictví v Radě. Jednou z těchto priorit bude eh, postavení Evropské unie ve světě. V tomto kontextu moje země bude zdůrazňovat význam právě obchodní politiky jakožto možnosti a prostředku pro vnější konkurenční schopnost, ekonomický růst a vytváření pracovních příležitostí Eh, umožnilo by to také novou realizaci nové strategie Evropské unie, která se říká Globální Evropa, a také revidované strategie pro růst a pracovní místnosti. Česká republika bude podporovat komise v jednáních o obchodních dohodách ve slibných eh, regionech a s partnery, jako jsou Korea, Indie, eh, Mercosur, Indická komunita, země ve Střední Americe a a potenciálně se to týká také Číny. Eh, jsme proto, aby se dojednaly eh, také dohody o volném obchody s nejbližšími sousedy, například s Ukrajinou, jakmile základní předpoklady budou splněny. Týká se to i Ruska. Eh, Předsednici předloží svůj program v oblasti obchodu na příslušném výboru a bude to 20. ledna tohoto roku. Teď, eh, co se týče zabezpečení potravin v Evropské unii, předsednictví je toho názoru, že protekcionismus nepomůže zajistit bezpečné mm, bez, dodávky potravin v Evropě ani na světě. Proto předsednictví podporuje liberalizaci světového obchodu v rámci eh, vyjednávání Dohau a vyjednávání o reformách také společné zemědělské politiky, aby evropské zemědělství bylo konkurenčně schopnější. E, myslíme si, že tyto prvky, jako je transparentní liberalizace světového obchodu a konkurenční zemědělství, jsou cestou, jak zajistit i lepší bezpečnost potravin. Bezpečnost potravin v Evropské unii má hodně co dělat s mezinárodním obchodem s potravinami, které jsou pak k dispozici za konkurenční ceny a nastavují správné pobídky pro ty členské státy, kde se dají vyrábět nejefektivněji. Zabezpečení potravin v současné době eh, spočívá nejen v místní produkci potravin, ale také v tom, aby země byly schopny eh, financovat import a export jiných zboží. V tomto smyslu otevřený multilaterální obchodní systém s řadou zemí, které dodávají potravinářské výrobky, může být lepší zárukou pro stabilní a zabezpečené dodávky. Paní McGuinness, prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji radě za podrobnou otázku. Odpověď budu to muset studovat, i když si nemyslím, že se úplně shodneme chci upozornit na zprávu, kterou vytvořil tento parlament o zabezpečení potravin. Já jsem byla zpravodajem a říká tam, že trh nezajistí bezpečnost potravin a určitě to nezajistí stabilitu příjmu pro farmáře. Můžete mi říct, zda jste přesvědčen, že volný obchod v zemědělství je cestou vpřed a že to je vaší prioritou v rámci vašeho předsednictví, pane ministře? Yes. Ano, pokud ex- bude existovat volný obchod eh, v zemědělství, tak na světě nebude hlad. Máme tady dvě další doplňovací otázky pana Posleta a pana Kamala. Pan Poslet nejprve pane ministře, neustále se říká, že zemědělská politika eh, je tady jenom pro 3% eh, sedláků, ale 100% z nás jí a já třeba jím rád. A já chci říct jasně, že eh, bezpečnost potravin je existenční problém. My teď vidíme problémy se závislosti na energii. Já jsem pro svobodný obchod, ale my se skutečně musíme být schopni uživit z naší vlastní půdy a proto potřebujeme selské respektive zemědělské struktury a nemůžeme tam nechat jenom trh. Pan Kamal? Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako můj kolega přede mnou, pan Ren, já také vítám české předsednictví. Eh, to bude zajímavý kontrast s předchozím předsednictvím a já se omlouvám eh, za eh, to chování některých kolegů. Ano, ano, já už jsem u otázky. Eh, my chceme tedy vždycky začít eh, hovory, tedy jednání VTO, ale pak jsou tady americké volby, naše volby a tak dále. Jak vůbec můžeme začít v této situaci jednání VTO kvůli volbám? Takže vezměme si reformu společné zemědělské politiky. I ty, kteří se snažili dotlačit komisi k tomu, aby připravila nové eh, rozpočtové reformní návrhy, Bílou knihu. Já jsem se dokonce snažil sladit společné úsilí s kolegou se Švédska, protože víte, že rok 2009 vlastně je rokem českého a švédského předsednictví a měli jsme tady docela obdobné názory. Ale samozřejmě to není na nás předkládat legislativní návrhy. A pro přítele Bernde Posleta. Myslím, že eh, to asi víte, vždyť pocházíme z podobné kultury, máme podobné kulturní zázemí, ale my jsme oba živoucí příklady toho, že žádný hlad v Evropě není. A myslím, že to je i díky tomu, že obchod se zemědělskými výrobky se eh, rozvíjel v posledních desetiletích. Já vím, že potřebujeme i určité uh, Eh, chutné výrobky na trhu jako bavorské a české pivo, ale obecně myslím, že volný obchod podporuje blahobyt v Evropě i ve světě. Děkuji. Nyní přejdeme k další otázce pana Onechtajna, která se týká budoucnosti společné zemědělské politiky. Pane ministře, máte slovo. Oh, Tady máme otázku ohledně společné zemědělské politiky. Rada, eh, dámy a pánové, eh, funguje v rámci eh, politické dohody o takzvaném health checku společné zemědělské politiky z listopadu 20, 20. listopadu uplynulého roku bylo dohodnuto, že v rámci diskuse, která byla zahájena v Annecy ve Francii, bylo to 23. září o budoucnosti této politiky po roce 12, 2013, aniž by se to dotklo nové finanční perspektivy na to období. Rada i komise chtějí velice pečlivě proskoumat možnosti jak rozvíjet právní, při, přímé platby v, komunit, v společenství, aby se řešily různé úrovně přímých plateb mezi členskými státy. Mohu vám říci, že nadcházející české předsednictví bude respektive má v úmyslu organizovat diskusy o těchto věci na neformální schůzce ministru. Mám na mysli samozřejmě ministry zemědělství, která se má konat v Brně v květnu. Můj eh, kolega eh, ve vládě, pan Petr Galovič, eh, velice si přeje zahájit tuto diskusi. Chceme moderovat diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky s cílem zjistit, jaké mohou být agrární politické nástroje, hlavně v oblasti přímých plateb, které by umožnily Eh, nediskriminační a efektivní využívání finančních zdrojů od eh, evropských daňových eh, poplatníků pro společnou zemědělskou politiku s tím, aby se zároveň posílila konkurenční schopnost evropských zemědělců a aby se zlepšilo postavení evropských zemědělských a potravinářských odvětví v globalizovaném otevřeném trhu na světě, aby se zlepšila kvalita zemědělských produktů a aby se také přispělo k trvalé udržitelnému rozvoji venkova. Výsledek tohoto dialogu by měl umožnit přechod na modernizovanou společnou zemědělskou politiku na základě rovných podmínek, a to bych chtěl zdůraznit, rovných podmínek pro všechny členské státy. Děkuji, prosím pana Onachtena. Děkuji, za tuto odpověď a chtěl bych se také pana eh, vicepremiéra zeptat. Co se týče plánu eh, nad období českého předsednictví, jak chcete pomáhat znevýhodněným oblastem, jak je chcete podporovat, protože já jsem vyrozuměl, že právě tyto oblasti, kde jsou obtížné podmínky, eh, spadají i pod jurisdikci společné zemědělské politiky a potřebují pomoc. Takže bych chtěl vidět, co v této věci hodláte dělat. Prosím. Podívejte se problém z nevýhodněných oblastí v celé Evropě je jeden konkrétní problém, který se trvale projednává v rámci společné zemědělské politiky a myslím si, že víceméně všichni souhlasíme s tím, že bychom měli se posunout od přímých plateb k platbám pokud dojde k nějaké přerozdělování eh, platbám za rozvoj eh, krajiny, venkova, než aby se pokračovalo s protekcionistickými opatřeními. Proto tady existují už prostředky a způsoby. A tady spolupracujeme s paní komisařkou Fischerbull a já tedy sám nejsem odborník přes zemědělství. Určitě budete mít příležitost eh, o tom hovořit také s naším ministrem zemědělství a to podrobně. Mám tady několik žádostí o dodatečnou odpověď, například paní Del a pan Kekalo, protože ty ještě nehovořili. Nejprve paní Doyle. Děkuji. Já bych chtěla nejprve popřát hodně úspěchů českého předsednictví, českému předsednictví. Prosím vás, Eh, mohl byste vyjádřit k tomu, jaké jsou zkušenosti eh, českých zemědělců a českého eh, příslušného odvětví se společnou zemědělskou politikou? Jsou zemědělci spokojení a bylo možné, aby se jejich osud a jejich podnikání zlepšilo? Jak vy, Češi, se díváte na společnou a zemědělskou politiku, jak se uplatňuje v České republice. Paní Tykal nejprve. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Pane ministře, bohužel ekonomická krize vede ke ztrátě pracovních příležitostí, klesá kupní síla. Kvalita a životní úroveň eh, také závisí na zdravém jídle. Máme hodně zemědělců v Rumunsku, ale často jsou to drobná hospodářství. Jak chcete podporovat tyto drobné eh, zemědělce, hlavně v nových eh, členských státech Evropské unie? Děkuji, pane ministře. V nových členských státech eh, existují různé podmínky. Například u nás my nemáme tolik eh, drobných zemědělských eh, hospodářství, jako je to někde jinde. My máme vysoce konkurenčně schopné zemědělství. Máme zejména velká hospodářství. Ale když se podíváte do sousedního Polska například, tak tam je situace podstatně jiná. Otázka paní Doyle. Eh, jak, jak co dělám nebo jak se nám vede. Já mám například eh, zemědělce i eh, mezi svými voliči. Mám, staří se jim dobře, protože Eh, mají víc peněz, mohou se oblékat eh, do značky Hugo Boss, to si nemohli dovolit dřív. A existují ovšem na druhou stranu rozdíly v platbách mezi starými a novými členskými státy. A to už je otázka zcela elementární spravedlnosti tohoto systému a tady by se měly věci napravit. Zároveň se domníváme, že společná zemědělská politika by se měla reformovat. To je totiž jediný způsob, jak udržet konkurenční schopnost Evropy. Tudíž máme co dělat se společ, složitým problémem. Já nejsem odborník, takže se nebudu raději pouštět do podrobností, ale myslím si, že aspoň hlavní rysy jsou zcela jasné a měli bychom být schopni se na nich dohodnout. A co na tu otázku paní Tykals? Omlouvám se, my jste možná už odpověděl na oba dotazy. Já jsem se snažil reagovat na oba dotazy. Děkuji, omlouvám se, ale máme skončit dnes v 8 večer, tudíž otázky 6 až 19, 21 až 24 a 26 až 29 budou zodpovězeny písemně. Čímž končí eh, tato doba pro otázky. Děkuji eh, panu mm, vicepremiérovi za účast a eh, končíme zasedání až do 21 hodin.